Začneme za několik eh, vteřin s hlasováním. Všichni potřebujete kartičky. Pokud nemáte, tak nám to dejte na vědomí. Děkuji. Ana Maria přichází, přijde, ano. Vítám ty, kteří tu nebyli dnes dopoledne. Vítejte po letní přestávce a e, dejte mi prosím na vědomí, kdo nemá hlasovací kartičku. Zatím se přihlásil jeden poslanec a je to na cestě, tak už nikdo jiný ne, takže můžeme začít. Už máte kartičku, takže všichni mají hlasovací kartičky. Okay, colleagues, everyone please take their seats. Můžete se prosím usadit, abychom mohli eh, zahájit tyto elektronické hlasování na téma souhný rozpočet EU na rozpočtový rok 2017. Máme dva hlasovací seznamy. Jeden se eh, týká eh, stanoviska a druhý se týká návrhů. Začneme tedy eh, stanoviskem a začneme přijetím eh, návrhu, který předložila paní Makovej. Bylo eh, předloženo 66 pozměňovacích návrhů a potom přijmeme rozpočtové pozměňovací návrhy. 64 bylo předloženo, včetně 13 pilotních projektů a přípravných akcí. Ale než přistoupíme k hlasování, paní zpravodajka může říct několik slov. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, k těmto pozměňovacím návrhům bych chtěla říci, že se týkají souhrného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2017 a máme tu také stanovisko výboru Libe k tomuto rozpočtu. Chtěla bych srdečně poděkovat všem kolegům za jejich úsilí a e, přínos k vytvoření závěrečného dokumentu a doufám, že toto hlasování e, vyšle jasný signál občanům Evropské unie, že odpovědně eh, bereme eh, návrh rozpočtu na rok 2017. Dvě věci. Jde o bezpečnost občanů. To je pro nás absolutní prioritou. Musíme to také prokázat a poukázat na eh, ty priority, které jsou obsaženy v rozpočtu. A za druhé musíme úměrně a přehledně eh, disponovat prostředky z evropského rozpočtu. Musí to být jasné pro občany, musíme eh, respektovat jejich eh, práci, jejich přínos k EU. Děkuji, budeme k, hlasovat o kompromisu 1, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Kompromis byl přijat. Pozměňovací návrh 10. Hlasujte, prosím. Návrh byl zamítnut. Omlouvám se zařízení asi není v pořádku. Já to musím zkusit ještě jednou. Nefunguje. Chcete si přesednout? Možná si přesednete k jinému zařízení, takže potom můžeme tedy zopakovat hlasování. Zopakujeme to? Zaznívají hlasy, že byla proti. Děkuji za tento návrh. Myslím, že to uvítám. Nemůžeme hlasovat znovu. Dobře. Takže do zápisu uvedeme, jak to bylo. Doufám, že všechna zařízení už fungují. Funguje to? Dobře, půjdeme dále. Takže my to zapíšeme. Kompromis 2. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 16. Zahají hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 17. Zahají hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Zamítnut. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Návrh je hlasování u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Kompromis byl přijat. Kompromis 4, část 1, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato kompromis 4, část 2, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 46, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kompromis 5, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 48, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 55 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 56 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 57 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Návrh byl e, přijat e, pozměňovací návrh 51. 51 část 2 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 61. zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 62. zahajují hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 63. zahajují hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 64 zahajují hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 65 zahajují hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 66 zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Přejdeme k konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 43 hlasů bylo pro, 4 proti, 6 se zdrželo. Nyní se podíváme na pozměňovací návrhy. Takže začínáme s ústními pozměňovacími návrhy za EPP, SAD, ALDE a GUE. Eh, obnovit finanční pozici ES. Eh, e Zpravodaj je proti, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní tři, pět, čtyři, devět, libe 549. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5472. Zahajuji hlasování. Libe 5472. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5469, Libe 5469, zahajuji hlasování. Mm, a ten řekl jsem zahajuji a končím, takže dáme si chviličku pauzu. Mm. Musíme ještě hlasovat o čísle 5492. Můžeme to... Dobře, takže teď. 5492. Zahajuji hlasování o 5492. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět, čtyři, šest, devět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 7, 0. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 5, 0. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5, 4, 7, 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Libe 5, 4, 5, 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Libe 5, 4, 7, 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Libe 5, 5, 0, 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Libe 5, 4, 7, 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 5, 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 7, 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4, 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54, 54, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54, 63, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5475, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5464, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5481, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5482, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5486, hlasování zahájeno. Zahájení, hlasování skončeno. Zamítnuto. 5457, zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. 54,88 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54,89 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,98 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54,87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54-59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54-60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54-68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54, 56. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Přijato. Padesát čtyři, osmdesát čtyři, padesát čtyři, osmdesát čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 54,67 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,55 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5485. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 5491. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5458. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54,90 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55,06 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55,09 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54,61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55,08. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55,00. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55.13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55.02. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5504. Zahajuji hlasování. Přijato. 5499, devět, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55.01. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55.10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A budeme ještě zde závěrečné hlasování, ověřuje si pan předseda, ne. Takže tím jsme skončili a gratuluji zpravodajce paní Makovej. Děkuji vám všem za váš čas a tím se končí dnešní hlasování. Nice to see you, though. Colleagues, I'm just going to make a quick announcement. Já vás teď informuji, jak to bude s načasováním. Takže ti, kteří se vrací na bod 11 a 12. Chci říci, že bod 11 a 12 začneme projednávat v půl páté, čili teď nás čeká hodinu přestávka. Takže v půl páté eh, začneme projednávat body 11 a 12. Důvodem je to, že jsme hlasování skončili mnohem dříve, než jsme očekávali. Takže ještě jednou opakuji, bod 11 a 12 začneme projednávat v půl páté. Teď nás tedy čeká hodinová pauza, bohužel to nemůžeme nějak, nějakým způsobem dořešit. Byli jsme příliš efektivní a mm, nezbývá nám tedy než nic jiného, než počkat a děkuji vám za trpělivost. Vážení kolegové, myslíme, že můžeme zahájit. Opět děkuji těm, eh, kteří se tady dostavili v 16.30. Děkuji, že jste přijali ty lehké změny v programu. Bylo to proto, že jsme skončili s hlasováním dříve a také zpravodajové nebyli přítomní. Děkuji teď za účast a myslím, že bychom měli přejít k bodu 11 na pořadu jednání a je to sdělení Komise Evropskému parlamentu a radě o současném stavu a možných dalších krocích ve věci nereciprocity s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky. Je to eh, vystoupení pana Oliviera Onidyho, zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Home. A Potom eh, bych vám chtěl všem připomenout, že 13. července 30. července komise předložila další sdělení eh, ke stávající eh, situaci ohledně nereciprocity v vízové oblasti. Jak víte, stále ještě jsou občané v určitých členských státech, kteří eh, musí zažádat o víza, pokud hm, chtějí cestovat do USA nebo do eh, Kanady. Takže eh, toto sdělení se diskutovalo 12. dubna a 10. Hm, května jsem Eh, se, jednalo, se konalo jednání koordinátorů a já jsem 7.6. napsala komisaři Avramopoulosovi, eh, že eh, je tu závazek komise dočasně pozastavit přijetí aktu v přenesené pravomoci k nařízení 539 roku 2001. A e, potom tedy komise předložila další e, sdělení. Já e, se tedy těším na prezentaci ohledně dalších aktivit. Ještě chci říci, že naším zpravodajem je pan Díaz de Mera. Takže pane Onidy, máte slovo. Uh, Děkuji za slovo. Děkuji Vážený pane předsedo, za to, že máme možnost hovořit o tomto nesmírně důležitém tématu na konci opravdu takového dne plného událostí. Jestli dovolíte, mm, na závěr bych ještě rád řekl, že ten dopis ze 7. června, ten dopis komise, my jsme se rozhodli, kolegium se rozhodlo nepředložit v tomto období akt přenesené pravomoci, jelikož došlo k tolika důležitým událostem na straně Spojených států, ale zároveň i v Kanadě. Co to znamená? Jelikož jde o nesmírně politicky citlivé téma, je důležité pravidelně informovat v tomto ohledu všechny instituce. A proto jsme se rozhodli o další sdělení po tom, které Ehm, bylo z dubna, takže toho 13. července jsme přišli s novým sdělením. Jsou tam dva hlavní body, body podrobně je to samozřejmě popsáno v tomto dokumentu. Takže jednak, že došlo k odstranění vízové povinnosti eh, ze strany, teda pro uvalené pro eh, Chorvatsko, čili tam už není žádný problém, pokud jde o reciprocitu a Kanada a Spojené státy, když se podíváme na tuto záležitost eh, podrobně, vzhledem k důležitosti těchto partnerů vypadá to následující. Na kanadské straně je to mm, nadějná situace. Komisář Avramopoulos vedl velice podrobné rozhovory s 11. července s, panem, s panem McAdamem, s ministrem, došlo k takovému speciálnímu formátu těchto rozhovorů. I kanadská, i naše strana se rozhodla, že by bylo dobré přidružit e, i rumunské a bulharské ministry k tomuto jednání, tak aby jsme opravdu velice otevřeně o celé problematice mohli diskutovat. K čemu to vedlo? Vedlo to k pozitivnímu prohlášení, které shrnuje tuto schůzku. Došlo tam k upřímnému porozumění celé situace. Kanada je žádána, aby odstranila vízovou povinnost vůči těmto zemím. A zároveň výsledkem byla podrobná cestovní mapa. Po tomto prohlášení eh, došlo i k technickým misím kanačtí. Úředníci navštívili Bulharsko i Rumunsko, vedli tam podrobné rozhovory na obou stranách ve snaze objasnit ještě stávající otazníky a zároveň to umožnilo bulharské i rumunské straně um, určitý pocit a ujištění o tom, že tato záležitost nebude zneužívána. A tím se dostáváme k dalšímu kroku. Teď v neděli, jelikož toto téma je bráno nesmírně vážně na nejvyšší politické úrovni, pan předseda Juncker na G20 v neděli povede jednání s panem premiérem Trudem. Bude se tam hovořit o tomto tématu. Víte, co udělalo Bulharsko i Rumunsko, toto propojení mezi dvěma důležitými jednáními dohodami s Kanadou a um, v oblasti strategického partnerství propojení s touto vizovou záležitostí a zároveň nesmíme zapomínat další důležitou schůzku s Kanadou, která proběhne 27. října na summitu s EU. Čili my doufáme, že tato jednání budou pokračovat a to tak, aby Kanada skutečně mohla potvrdit reciprocitu a odstranění vízové povinnosti pro Bulharsko a Rumunsko. Pak očekáváme na začátku podzimu výměnu informací s kanadskou stranou, na základě hodnocení, které provedou v průběhu technické mise jak do Rumunska, tak do Bulharska. Spojené státy. Tam je ta situace diametrálně odlišná, vždycky tomu tak je se Spojenými státy. Vy všichni víte, jak vypadá stávající kontext na americké straně. Naši američtí přátelé, především na úrovni vlády v kongresu například americké nyní jednají o tomto vízovém režimu, jeho problémech, nějakých možných pastech a tak dále. Čili oni postupují nesmírně obezřetně, nechtějí spustit něco, co by se nám nelíbilo například zkompromitovat celý tento vízový systém. Na americké straně rovněž probíhají pravidelné schůzky. Je zde velké nasazení stávající vlády pokročit maximálně v tomto ohledu, který jim umožňuje konec volebního období Dovolte, abych to nějak přiblížil. Následující schůzka na vysoké úrovni, která bude konkrétně věnována tomuto tématu, je plánována na 8. září, čili opět nesmírně v brzké době. My skutečně doufáme, že se nám povede eh, pokročit v tomto aspektu. Čekáme již dlouho, budeme vás informovat veškerými možnými kanály v tomto formátu a samozřejmě i na bilaterální úrovni pro ty, které to zajímá ještě opravdu naléhavějším způsobem, abychom pravidelně informovali o výsledcích těchto jednání. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Diaz de Mera. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zároveň Dovolte, abych panu Bonidimu poděkoval za jeho příspěvek. V současném okamžiku dochází k podobné rozpravě, kterou jsme zažili již 20. dubna. Já jsem velice pozorně naslouchal tomu, co řekl i předseda komise v tomto ohledu a souhlasím s výsledky, které nám byly oznámeny, předloženy s ohledem na, tuto problematiku. 20. dubna eh, všechny politické skupiny jednotně vystoupily v tomto ohledu, skutečně jednomyslně. Ohledně nařízení 539 který se týká nařízení 12 z roku 89. Jestli dovolíte, já zde nebudu připomínat konkrétní eh, kontext zprávy, kterou máme na stole, zprávy, která kterou jsem si přečetl nesmírně podrobně a já jsem si jistý, že i komise se podívala na všechny detaily do podrobná, ovšem ta interpretace například k Bruneji a Chorvatsku, tak eh, tam si myslím, že vidíme mnoho i určitých odkazů na Kanadu a možná ještě více na Spojené státy. Pokud jde o vyjednávání se Spojenými státy a přílohu, které se to týká, tak komise, a vy jste se o tom před chviličkou zmínil, vy jste se zmínil o různých určitých obav na straně Spojených států, je zde určitý aspekt, který možná je obtížné pro nás pochopit, právě proto bychom měli být velice obezřetní, protože rozšíření vízové povinnosti na 23 plus 5 zemí, to skutečně se zdá, že je eh, neakceptovatelné tento postup. A samozřejmě Samozřejmě, že zde do toho vstupuje otázka amerického kongresu, jednání na půdě amerického kongresu. Dále pan Moráš, eh, předseda našeho výboru, nám rovněž Eh, pokud jde o článek 1,4 F, těch 24 měsíců ohledně informova- eh, poskytování informací, pokud eh, konkrétní země nevaliduje celou problematiku, která se týká vízové povinnosti, tak budeme postupovat aktem v přenesené pravomoci. Dále by to bylo právě to pozastavení na 12 měsíců sankcí, které existují pro, nebo které by se uplatnily pro občany těchto zemí, pro Kanadu, pro Brunei a pro zbytek světa, je zásadní, aby tato povinnost byla splněna. My tam nemůžeme mít nějaké, řekněme, výjimky v tomto ohledu nebo nějaká sekundární řešení. Jsou zde sice určité alternativy, které v nařízení 539 existují, ovšem to by mm, eh, bylo aktuální pouze v případě aktu přenesené pravomoci. Ovšem ty nemáme k dispozici a víme, že v mm, Dubnu tento termín vypršel a to je právě okamžik, kdy komise předložila akt přenesené pravomoci. My jsme měli to první sdělení k dispozici a nyní teda nás čeká druhé sdělení komise. A právě proto bychom měli aktivně vystoupit v tomto ohledu. Vystoupení zde již byla určitá konkrétní prohlášení i ze strany komise. A komise bohužel tak trošku nešikovně říká, nebo komise by vlastně měla Evropskému parlamentu sdělit, měla by informovat Evropský parlament o tom, zda je to věc, která se dostane až na plenárku, zda to budeme projednávat v plénu. Ovšem je jasné, že Evropský parlament, hm, bez ohledu na to, zda to projednáme na plenárce či nikoli, má velice jasný pohled na celou problematiku. My jsme přišli rovně s naším prohlášením o radě nebudu hovořit, ovšem Evropský parlament velice jasně k tomuto tématu již vystoupil. Pan Moráš, předseda našeho výboru 7. června, zaslal dopis. Já zde vidím tento dopis, je to teda dopis 7. června. A v posledním odstavci tohoto dopisu pan Moráš hovoří o nařízení 539 eh, z roku 2001 a zároveň o článku 1.65 smlouvy, tento konkrétní článek, na který se zde odkazuje a hovoří rovněž o kontaktech s panem komisařem Adama Polusem, který ve vztahu k našemu výboru požádal Evropský soud, aby reagoval na tu problematiku a aby eh, došlo k, mm, k konkrétním krokům, které vyplývají z tohoto článku. Já nevím, zda mm, bude následovat čtvrté nebo páté prohlášení komise v tomto ohledu, ale rád bych řekl následující. Evropská komise podle našeho názoru neplní to, co vidíme v nařízení 539 z roku 2001 tyto povinnosti, které z toho vyplývají, podle mého názoru Evropská komise neplní. Já mám eh, určitou slabost pro Spojené státy, to je pravda, ale nechci, abychom museli uvalit vízovou povinnost na americké občany, to je jasné. Ovšem Spojené státy americké musí odstranit vízovou povinnost pro Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr a Chorvatsko. To prostě nedává žádný smysl. Proč? Víte, v podstatě zde nejsou žádná kritéria. Pokud se zde propojují nebo pokud eh, se snaží nějakým způsobem naznačovat bezpečnostní otázky, tak to je neakceptovatelné. Co to znamená? To je opravdu nesmysl. Je Polsko méně bezpečnou zemí než Francie? No to prostě nedává smysl. Nebo Chorvatsko? pokud jde o bezpečnost, je tam nějaký problém, nebo prostě máme to nějak srovnávat. To podle mě není možné. Důležité je zachovat určitý reciproční přístup a samozřejmě transatlantické přátelství. Transatlantická spolupráce ovšem musí být založena na recipročním přístupu. Čili s ohledem na sdělení, které bylo předloženo, Samozřejmě, že taková sdělení mohou um, být neustále vydávána, ovšem já osobně si myslím, že 18. července, jak víme, proběhlo setkání mezi panem Kerim za americkou stranu a ministry zahraničních věcí a radou pro ministry zahraničních věcí EU. K čemu došlo na tomto ministerském jednání? U Bruneje samozřejmě jsem nesmí rád, jsem potěšen. U Kanady dobře, tam je to nadějné, ale přesto je zde obrovský problém diplomatického charakteru, pokud se týká Spojených států, pokud skutečně se nám nepovede pokročit rychle v této oblasti. Děkujeme. Paní Birgit Cipel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych si to mohla zjednodušit a vyjádřit souhlas s tím, co řekl pan kolega Diaz de Meras, ale on to vyjádřil velice zdvořile a diplomaticky. Uh, kritizoval to, co zažíváme a já musím říci, že e, já jsem naprosto přímá a méně diplomatická, že, a musím říci, že zažíváme opravdu hroznou hru. Máme dohodu s Kanadou a s USA a to, že do určitého okamžiku chceme dosáhnout zrušení vízové povinnosti. A tyto dvě země se toho nedělají zdrží. A co děláme my? To jsou důležité země, tak eh, neuděláme nic a neuděláme nic, co eh, odpovídá eh, normálnímu procesu, jak jsme se na tom dohodli. Nevydáme akt v přenesené pravomoci, ale vytvoříme zprávu. A kdyby alespoň obsahovala ta, že nejpozději do okamžiku X budeme mít zrušení vízové povinnosti, tak bych si řekla, no ne, fungovalo to zrovna skvěle, ale dobře, ale my to vůbec nevíme. Možná, že se to dozvíme ve čtvrté zprávě a když se naznačuje, že bychom mohli eh, zrušit vízovou povinnost pro eh, další země, no já souhlasím s panem zpravodajem, eh, já to také chci zrušit, ale to nezávisí na mě. E, míče na straně Kanady a USA přijali e, tento závazek a nejsou ochotny ho akceptovat a Dále tu jsou občanky a občané EU, protože pochází z určitých zemí a bez tak musí žádat o výzum. Podle mých poznatků je stále větší počet občanů z ostatních členských zemí, kteří musí také žádat o výzum, protože z nějakých důvodů někdy navštívili Sýrii nebo kterou zemi. Já znám několik osob, eh, musí požádat o výzum. Jistě je to na místě kvůli bezpečnosti, ale není tu vůbec žádná záruka, že budou moci cestovat do té země a to je v případě pochybnosti proti podezřelému. A proto bych si přála, aby se něco stalo, abychom eh, vytvářeli tlak na Kanadu a zejména na USA a řekli, že eh, když se nemůžeme spolehnout na to, co bylo přislíbeno, proč bychom měli činit takové dohody a očekávám, že Evropská komise eh, přijme tvrdší postoj, nebude lavírovat sem a tam a nebude eh, uklidňovat, eh, že to bude tedy na svatého Dindy. That, Děkuji, Birgit. já si myslím, že je užitečné, že o tom hovoříte, protože jsem to chtěl rovněž nastavit na schůze koordinátorů. Takže jsem rád, že jste tady a že jste také o tom hovořili, protože se to dostane i na schůze koordinátorů pokud už jste není další poslanec, který se, by se hlásil o slovo, tak požádám slovenské... Ještě pan Demera? Nechcete si nejprve vyslechnout, co k tomu řekne předsednictví a pak se teprve vyjádřit? Možná by to bylo užitečné, možná mm, tam ještě z toho projevu zástupce slovenského předsednictví bude nějaké téma, k němu se budete chtít vyjádřit. Tak, vy, máte, vy jste měl dnes velice dlouhý den, ale tak to chodí za předsednictví, takže máte slovo. Ano, velice děkuji. Já jsem velice rád vyjádřím. Po druhé jste v tomto výboru. Já vlastně už k tomu nemám příliš mnoho co dodat. O této věci se na radě oficiálně nevedla rozprava naposled tedy to, to bylo tedy to poslední um, sdělení rady. Chci říci, že rada se zavazuje, aby dosáhla toho, toho cíle plné vízové vzájemnosti. To znamená, je důležité, aby se zabránilo té stávající situaci, kde členové některých členských států e, mají vízovou povinnost, když uh, cestují do určitých třetích zemí, takže to chceme odstranit. Pokud komise předloží ten akt v přenesené pravomoci, o kterém hovořila, tak já mohu ujistit váš výbor, že tu věc jako předsednictví budeme považovat za velice urgentní, velice naléhavou záležitost. Dobře, děkuji. A teď ještě dávám slovo zpravodaji panu Diasi Demererovi, prosím. Děkuji, já už budu pouze stručný. Jako vždy máte pravdu, měli bychom si nejprve vyslechnout eh, názor předsednictví a poté, co jsem si tedy vyslechl předsednictví, tak mohu říct, pokud jsem se dobře poznamenal, tak Vladimír řekl, že eh, oni jsou pro úplnou reciprocitu, pro naprostou reciprocitu. To si myslím, že bychom si měli všichni zapamatovat to, co řekl, protože tady oni řekli, že opravdu usilují o úplnou reciprocitu a to bych chtěl tedy, abychom si všichni zapamatovali, že tedy slovenské předsednictví o to bude usilovat. Dobře, takže možná tedy to bylo mnohem ještě důležitější, že jste si je vyslechl, než jste si původně myslel. Tak ještě poprosím zástupce komise a já to pak nakonec shrnu. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě říct něco za nás za komisi. My sdílíme vaše frustrace, protože my také jsme zavázáni k tomu, abychom splnili ten cíl úplné reciprocity. Ale to není tak, zda chceme nebo nechceme přijít s nějakým delegovaným aktem. My chceme přijít to s co nejlepší volbou, která, kterou dosáhneme toho cíle, který je před námi. A o to jde. Skutečně věřím, že na základě té zprávy budeme snad moci o tom dále jednat, jak s vámi, tak tedy, že, že budeme o tom moci hovořit podrobněji a vysvětlovat, jak je to tedy v této fázi. Také chci říct, že už jsme dosáhli pokroku a že se domníváme, že ta cesta, kterou jdeme, je dobrá a že to je ta nejlepší cesta, kterou se můžeme dobrat kýženého cíle to sdělení není um, nějakou alternativou delegovanému aktu. Je to zkrátka pouze akt, kterým vás chceme informovat a kterým chceme říci, že pracujeme ze všech sil, abychom dosáhli toho cíle. Děkuji. Ano, děkujeme vám, pane Onidy, za vaši prezentaci i děkujeme za vaše reakce. Já to schrnu. Za prvé, Pan Dias Demera jako zpravodaj představil velice komplexně názor výboru Libe a vedl to přesně v tom správném tónu, jaký očekáváme. Já s ním souhlasím, nechci tedy opakovat vše, co říkal, ale mohu říci, že s ním souhlasím. Dále vystoupila paní Sipl, s níž rovněž souhlasím, která chce mm, silnou pozici od komise. Mm, zatím ještě nevím, jak eh, se rozhodnou koordinátoři, zcela určitě se to dostane také na koordinátory. Myslím, že je tam důležitá určitá silná reakce napříč politickými frakcemi. Už jsme o tom hovořili i na nedávné návštěvě v USA. A teď chci říct si něco o komisi. Mm, toto je pozice Libé, Hovořil jsem o tom i e, na ministerstvu zahraničí, když jsem tady byl v USA. Byla to samozřejmě velice obtížné jednání, ale chtěl jsem to také říci. Takže ještě předtím, než vlastně budou o tom hovořit koordinátoři, tak si myslím, že jsou zde určité věci, které zcela jistě musíme udělat. Musíme jak vystupňovat svou pozici. Takže mm, Možná by bude, hovoří se tedy o tom možném dopisu předsedy parlamentu. Já ještě opravdu nevím, jak se rozhodneme, ale zcela jistě na to musíme nějakým způsobem reagovat. Koordinátoři se zamyslí nad různými stupněmi té reakce, ale berte to tak, že tento výbor souhlasí s analýzou pana Diase Demery a také podporujeme i to, co řekla paní Sipo. Děkujeme vám, že jste přišel na schůzi našeho výboru a že jste představil pozici komise. Děkuji vám, děkuji i všem kolegům a nyní se dostáváme k bodu 12. Sedmého 7. července jsme hlasovali v našem výboru o zprávě na téma, které se týká vlastně eh, stavu jednání, to je vlastně trialog. Eh, jestli tedy to, že některé země musí mít víza, jejich občané tedy musí mít víza. Eh, jedná se tedy o revizi mechanismu pozastavení. Spravodajem je pan Dias Demera. Eh, jsou zde, je úsilí, aby se s tím pokročilo rychle. Dám teď slovo panu Diasi Demerovi, aby nás informoval o aktuálním stavu jednání. A dále také získá slovo každý, kdo by se chtěl přihlásit ještě o slovo k této věci. A nejprve tedy dávám slovo panu Dease Demerovi. Prosím. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo, ještě jednou dnes odpoledne. Bohužel se opět musím vrátit k k tomu, že tedy chci vyjádřit pocit frustrace. Už jsme o tom hovořili, jedná se opravdu o velice urgentní věc, my bychom eh, se chtěli pohnout dopředu. Je to úzce propojené s kolaterální otázkou, která je velice důležitá. Jedná se tedy vlastně o vnější politiku EU, jedná se o Gruzii, Kosovo, Ukrajinu a také Turecko. Já teď řeknu něco, co možná bude trošku obtížné pro tlumočníky, takže se omlouvám předem. Když hovořím o dohodě s Tureckem, tak co zde vlastně děláme, o co jde? Je to urgentní. My vlastně říkáme Turkům, dejte si, nebo pozor, pokud se nebudete hezky chovat, pokud se nebudete slušně chovat, tak pak vás e, zkrátka necháme být. A necháme vás jaksi stát opodál. Takže tato zpráva je opravdu naléhavá, je to naléhavá záležitost. I stínoví zpravodajové o tom uh, hovořili a já vás teď tedy informuji o tom, jaké zde máme pozice. Za prvé, Chtěl bych poděkovat paní Ilianě Jotové, Monice Makovej, Petru Ješkovi, Marii Kristýn Verkiet a tedy těmto kolegům, stínovým zpravodajům, kteří velice jasně vyjadřovali stanovisko parlamentu a hovořili o tom, že je nutné postoupit rychle ku předu. 7. července jsme hlasovali zde ve výboru o té zprávě, Získali jsme mandát od vás všech k tomu, abychom pokročili v jednáních. Hmm, a samozřejmě máme velké naděje. Dosáhli jsme totiž většinového souhlasu v našem výboru. Nicméně přesto jsem byl trochu frustrována. Ta frustrace pramení z rady, protože opět rada nesplnila své povinnosti. Oni také zúrazňovali, jak je to naléhavé a jak je to důležité, ale když měli sami eh, reagovat, když tedy hm, proběhl ten trialog, hm, pak ještě následovala technická schůzka, tak jak víte, pane předsedo, chtěli jsme dosáhnout interinstitucionální dohody už před začátkem leta. Bohužel to nebylo možné. Situace je taková, jaká je. Mí kolegové to dobře vědí, já to teď tady nastíním. Dosáhli jsme dohody o čtyřech bodech. Veřejná bezpečnost, monitorování, e, notifikační povinnost a zjednodušení a také zahájení procesu, notifikačního procesu pro komisi. Takže veřejná bezpečnost. Zde hovoříme o hrozbách vůči veřejné bezpečnosti. Mm, to vlastně souvisí s zprávami pro jednotlivé mm, orgány. Dále monitorování. Tady jsou určitá kritéria, která se používají při dialogu o liberalizaci vízové povinnosti. Máme zde určité období několika let, kdy, se, kdy probíhají různá, různé přeskumy. Nyní zde již máme návrh dohody, který vznikl mm, za určitých okolností. Komise tedy měla určité pravomoci. Musí tam dojít eh, k notifikaci eh, zásadních okolností, které tedy potom mohou nastartovat určité akce. Je tam také povinnost informovat radu a parlament. No a pak ještě tedy téma lidských práv. Tomuto tématu jsme se všichni věnovali. Komise musí brát v úvahu také zacházení e, s lidmi a lidská, dodržování lidských práv v třetích zemích, o nich se jedná. A je také důležité brát v úvahu, jaké případné pozastavení vízové liberalizace může mít na občany těchto zemí. Já vím, že vy všichni jste hovořili o tom, že zde musíme být velice opatrní, velice obezřetní. Takže, jak vidíte, tak určité dohody bylo dosaženo, nicméně v některých věcech jsme se dostali do slepé uličky a já bych se opět chtěl teď obrátit na radu a být eh, to budu trochu kritický. Ta slepá ulička, ta se týká možného pozastavení s jedno, eh, vlastně tím, že tam bude eh, většina členských států pomocí delegovaného aktu, nechci teď opakovat všechno, co všichni víte, ale je to tak, že Evropský parlament eh, chce používat delegovaný akt Mm, o tom nechceme nějak dále vyjednávat. Pro parlament je to zásadní princip. Všechna opatření, která vyžadují eh, výrazná, výrazné poza, mm, pozměnění nařízení, se musí provádět prostřednictvím delegovaných aktů. Tak se o tom hovoří i v Lisabonské smlouvě a také je zde rozhodnutí eh, Soudního dvora z 16. července 2015, které to stanoví. Chtěla bych ještě informovat, eh, nebo chtěla bych to také zdůraznit slovenskému předsednictví. Takže víte, že jsme zde měli tři možnosti. Ani, když chceme dosáhnout cíle a chceme najít řešení, bohužel tedy já tedy doufám, že to byly pouze ty prázdniny, které to jaksi trochu zbrzdily. Já stále doufám, že zde zůst, že, že získám jasné odpovědi na naše otázky. Takže čeho chce rada dosáhnout aktivování, jednostranným aktivováním tohoto mechanismu? v jakém případě by to rada chtěla využít a proč chce rada použít eh, ty eh, prováděcí akty a nikoli akty v přenesené pravomoci. Kdy očekává rada, že to opatření vstoupí v platnost? A eh, plánuje rada vytvořit eh, nějakou zprávu? Hm, zatím tedy ještě ne, neznám odpovědi na tyto otázky, ale chtěl bych je mít. Takže pokud máme dosáhnout interinstitucionální dohody, odpověste prosím na tyto dotazy zpravodaje, protože to jsou naprosto zásadní prvky pro tuto zprávu. A bez odpovědí nebudeme schopni formulovat své, svou pozici a nebudeme schopni ani tedy pak dosáhnout dohody. Ani nevím, zda vlastně v takové fázi bychom pak měli dovolení nebo povolení vést taková jednání. Takže já si myslím, že my jsme svou práci odvedli, my jsme my i nadále, samozřejmě na tom budeme pracovat a z plného srdce doufám, že i rada teď odvede svůj díl práce. A to je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo další chce, se chce mm, se žádá o slovo. Myslím si, že je to opravdu složitá otázka. Je to dost také... Nevím, jestli za komisi pan Palman se k tomu chce možná vyjádřit. Nebo za radu pan Semenek. Takže chtěl byste ještě možná tady k tomu něco říct si, jako v tom minulém bodu jste k tomu měl takovou ještě prezentaci. Pokud ještě k tomu něco chcete říct, tak prosím stručně můžete. Ano, děkuji. Já se asi omezím pouze na několik poznámek k té věci samotné. Možná vás překvapí, když řeknu, že já vlastně souhlasím se zpravodajem v celé řadě bodů, které zmínil. První bod je samozřejmě to, že během celé ta během, během těch schůzek, které proběhly od toho 5. do 7. července, tak eh, rada má pocit, že jsme dosáhli určitých kompromisů v celé řadě věcí, které byly v tom původním návrhu. Také mohu souhlasit se zpravodajem v tom, že je to zcela nepochybně důležité téma a že tam jsou ještě důležité nedořešené otázky. A v těch eh, otázek to vypadá tak, že parlament a rada eh, ještě tedy není úplně názorově blízko ve schodě. Zatím jsou ještě naše názory dost vzdálené. No a jaké máme plány? Už jsme pro, pro jedna, 20. července proběhl debriefing pro Koreper, informovali jsme je o výstupech trialogu a budeme v tom i nadále pokračovat a chci také všechny ujistit, že pokračujeme v této práci, zejména bilaterálně. Přemýšlíme o tom, jaký bude nejlepší krok do budoucna. Ta naléhavost, která plyne z propojení této věci a otázek eh, vízové liberalizace s některými zeměmi, o tom také mm, bylo, eh, to tady také zmínilo. My to rovněž vnímáme podobně a já bych chtěla ujistit váš výbor, že jsme si vědomi této propojenosti. No a co se týče takových těch nejbližších kroků, které plánujeme, tak eh, mohu říci, že máme v plánu poskytnout zpravodaji návrh textu, který bude obsahovat už vlastně takovou tu určitou dohodu, alespoň na některé, na některé ty body, na některá ta témata. A zároveň se postaráme o to, aby získal odpovědi na všechny otázky, které jsou pro něho důležité a které jsou důležité i pro váš výbor. Takže všechny ty odpovědi na otázky bude mít brzy k dispozici. A nakonec mi ještě dovolte vyjádřit naději, že budeme schopni se dostat z té situace a to nám umožní pokročit i v těch liberalizačních tématech, které jsou s tím propojené. To je z mé strany asi vše. Děkuji. Ano, Děkuji. A ještě se k tomu chce vyjádřit pan Dias Demera. Tak poprosím vás, ale už pouze stručně. Já bych chtěl pouze ze zdvořilosti učinit to, co bylo dohodnuto v souvislosti s touto otázkou. Na adresu rady bych chtěl říci, že je třeba dodržet to, co bylo přislíbeno, že je třeba se držet závazků a za těch za to období dvou měsíců se toho příliš mnoho nestalo. Jistě byly tu určité pokusy, potom seznam na no, důležitá témata a ten vlastní text Možná, že nějaký text obdržíme zítra. Jinak k tomu nemám co říci. Děkuji, to dáme do zápisu a děkujeme za tuto komplexní prezentaci. Otázka aktů v přenesené pravomoci je pro nás opravdu zásadní. A Eh, myslím, že se tedy k té zprávě vrátíme co nejdříve. Uvidíme, jaká je situace. Já tedy děkuji všem kolegům i zaměstnancům, eh, že eh, projevili trpělivost s tímto harmonogramem. A my budeme věnovat pozornost oběma důležitým tématům, tedy děkuji ještě jednou kolegům. A můžeme přejít k bodu 13, a to je různé tady nemáme nic a příští schůze bude 5. Eh, září a potom také 8. září. ve 14 hodin, ne tedy v 15 hodin. Děkuji vám.